sorry for that. Was... Omlouvám se. Já jsem byl přesvědčený, že přijdu do sálu, kde se bude pilně pracovat. Eh, eh, každopádně se omlouvám za to, že jste na mě čekali a berme to jako nedorozumění. Takže teď musíme začít s rámcovou dohodou o partnerství a spolupráci. Začněme, když už jste tak dlouho čekali. Paní Lochbiller, Vietnam. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Už jsme o tom měli jednou výměnu názorů v AFETu a já jsem to zprávu rozčlenila teď tak, že zdůrazňujeme přání eh, po intenzivnějších a lepších vztazích mezi EU a Větnamem s tím, že tam předkládáme návrhy, jak toho dosáhnout v oblasti ekonomické spolupráce, obchodní spolupráce, v oblasti vládních kontaktů, v oblasti životního prostředí, změny klimatu, biodiverzity. Pak tu máme celou řadu bodů eh, týkajících se lidských práv, pracovně právního práva a dalších. Zcela jistě se zabýváme také otázkou bezpečnosti v Jihočínském moři moři a tematizujeme také lepší spolupráci mezi oběma útvary. A mám tu 132 pozměňovacích návrhů, které jsem obdržela. Z velké části jsou jistě pozitivní a do, to, do té zprávy, do její struktury je bude možné snadno doplnit. Děkuji také všem zpravodajkám a zpravodajům za dobré návrhy. Jsem přesvědčena o tom, že tady dospějeme ke kompromisu. Je tu pouze jediný pozměňovací návrh, kde se to ne, tak nestane. Je to uh, dohoda PCA, uh, eh, kde jsme proti, ale jinak, pokud je o paragraf 6, tam je to otázka mechanismu stížnosti a v 23, to jsou konflikty v Jihočínském moři, takže odstavce. Ale jak už jsem říkala, eh, v maximální možné míře se budeme snažit o kompromis. Na závěr chci ještě říci, že ve zprávě nadále požadujeme právní závaznost eh, mezi dohodou a eh, dohodou o volném obchodu, tak aby bylo možné dělat eh, volný obchod eh, bez toho, že se budou porušovat lidská práva a je to také otázka provést kontrolu dodržování lidských práv eh, v souvislosti s volným obchodem, pokud, to poža- pokud toto požádá Evropský ombudsman. A na závěr, minulý týden to bylo transpacifické partnerství, které se uzavřelo jako obrovský pokrok a my na prvním zasedání stínových zpravodajů k tomu možná ještě dostaneme další pozměňující návrhy. Merci, euh, président. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl Podní Lochbiller nejprve poděkovat a také poděkovat stínovým zpravodajům za další, dalších frakcí takováto dohoda e, s Větnamem je rozhodujícím krokem v prohloubení našich partnerských vztahů, to zcela určitě, a měli bychom podpořit e, tuto ratifikaci. Ještě než se budu zabývat některými konkrétními prvky, tak bych chtěl e, kolegy požádat, aby se vyhnuli tomu Eh, pokušení z tohoto tématu eh, začít těžit a začít prostě probírat Větnam ze všech možných úhlů, eh, úhlu demokracie, lidských práv a tak dále. Tady máme před sebou dohodu o partnerství a spolupráci, to znamená, jde o obecnou e, celkovou spolupráci mezi Větnamem a Unií a o zlepšení a prohloubení této spolupráce. Tato zpráva by neměla být příležitostí e, k rozpravě o lidských právech. To se děje v pod, eh, výboru pro lidská práva s paní Lochbillerovou a neměli bychom to směšovat. A teď k té zprávě jako takové. Je nutné eh, pokračovat v, reformy, v reformách. Větnam už celou řadu výzev úspěšně zvládl. Je rovněž třeba zmínit stav menšin v podhorských a horských oblastech, trestní řád stávající systém kriminalizuje pokojné aktivity s tím, že se údajně jedná o rozvratné aktivity. My tady máme dialog o lidských právech mezi Unií a Vietnamem. To je nástroj, který bychom měli maximálně efektivně využívat, abychom podpořili Vietnam v jeho reformách a k partnerství a dohodě o volném obchodu. To bude samozřejmě velmi dobré pro e, obchod jako takový, pro Unii i Větnam a v oblasti e, konkurenceschopnosti tady budou mít a konkurence obecně, tady budou mít evropské e, firmy privilegované postavení na velmi zajímavém trhu. Evropa si musí uvědomit, že Větnam má nějakých 100 tisíc obyvatel a že to je prostě dynamicky se rozvíjející stát. Eh, jde tedy o přístup evropských eh, vývozců na eh, tomto trhu. Musí se řešit korupce, která je ve Větnamu a v dalších zemích regionu velkou hrozbou. Toto je dohoda, která také zdynamizuje vztahy mezi Unií a zeměmi ASEAN obecně a, jak jsem řekl, bude to mít velké výhody rovněž pro finanční sektor a pro makroekonomický rozvoj. Chtěl bych ještě ještě připojit jednu věc. Vietnam je významným geopolitickým hráčem v tomto regionu a především také, e, co se týče sporů e, s Čínou, e, které jsou teď čím dál tím zřejmější ohledně tedy těch situací a území na moři. A e, ASEAN má v této souvislosti také významnou úrohu a je e, zapotřebí vytvořit takový kodex chování pro region. Každopádně je to e, dohoda, která představuje také pro nás možnost prosazovat naše cíle, naše mírové úsilí, naše hodnoty a námořní bezpečnost. A musím říct, že velice rád spolupracuji s paní kolegyní Lohbiller. Děkuji vám za pozornost a bohužel nemohu zůstat až do konce, protože se musím ještě zúčastnit řady jednání v dalších výborech. Děkuji. Ní? Děkuji. Já bych chtěl také poděkovat eh, zpravodajce za skvěle odvedenou práci a podporuji ratifikaci této dohody. Podobně jako kolega, já se domnívám, že dnešní Větnam je zemí v pohybu. Eh, je to Eh, země, kde jsem již vícekrát byl. Probíhá tam svého druhu sociální revoluce, je to otevřená země, velmi otevřená. A ohledně stavu reform z hlediska demokracie a lidských práv nesmíme opomíjet eh, ty tragédie, eh, které, kterým byl Větnam vystaven v, minulých, v minulém období a někteří si už na to až tolik nepamatují. Větnam je velmi mladou zemí, e, velké procento e, obyvatel země se vlastně narodilo až po e, ukončení války s USA ale ta válka zanechala především na severu země ještě hluboké stopy. Takže my si přejeme tuto dohodu tak, aby větnamská ekonomie, ekonomika se ještě více otevřela, stejně tak jako celá větnamská společnost, a aby pokračovaly reformy v zemi. Domnívám se, že práce, eh, kterou odvedla zpravodajka, je velmi kvalitní. Já jsem předložil nějaké pozměňovací návrhy, doufám, že budou schváleny, případně, že najdou své místo v v eventuálních kompromisních pozměňovacích návrzích. Každopádně text jde správným směrem. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Jménem eh, frakce ECR a našeho e, stínového zpravodaje Angela Bašera, který je bohužel teď jinde, bych rád e, poblahopřál paní Lochbiller ke skvělé práce. Teď vlastně máme 25. výročí vztahu Unie a e, s Větnamem. Já jsem byl vůči Větnamu často kritický, protože je to prostě v zásadě diktatura jedné strany a nezapomínejme na lidská práva v té zemi. E, ovšem musíme vzít v úvahu realitu země a zároveň nutnost e, spolupracovat s Větnamem v rámci ASEANu. ASEAN je významný obchodní blok a jde o to, abychom využili vztahu s Větnamem pro ovlivňování situace v ASEANu. E, a Větnam dostává přímou pomoc 400 milionů eur mezi lety 2012 až 2020, takže naše eh, vazby jsou velmi silné a moje frakce velmi vítá podpis tohoto souhrného textu, této dohody o partnerství a spolupráci. Ale nezapomínejme na to, že i když Větnam učinil hodně pro řešení cílů milénia, boje proti chudobě, otázky jako zdravotnictví, zdravotnictví, školství a tak dále jsou řešeny, ale stále ještě jsou tady problémy s prací dětí a e, pak další věc, náboženská svoboda. E, buddhisté a katolíci e, nejsou vnímáni jako lidé, kteří mají nárok na svá práva, především u ti z nich, kteří jsou milně či oprávněně vnímáni jako lidé, kteří, kteří vyznávají eh, hodnoty, dejme tomu západu, či konkrétně Spojených států. Takže to je třeba ještě řešit. Každopádně jsme toho názoru, že prostřednictvím obchodování a pomoci můžeme eh, nakládat ten tlak na vládu, který je zapotřebí, aby tady vznikl demokratičtější režim, eh, pluralitní demokracie je eh, samozřejmě hlavním cílem, ale otevření se ekonomiky a možnost zahraničních investorů a zahraničních aktivit jsou jsou samozřejmě důležité a dobré a rovněž je to ovlivnění i dalších sousedních států. Každopádně doufáme, že v budoucnu bude Větnam zemí, kde bude vládnout demokracie více, kde bude lepší, eh, lepší eh, dodržování lidských práv a že tam budou eh, ve větším klidu žít náboženské menšiny, které tak dlouho trpěly eh, za eh, větnamské vlády. Děkuji, paní Lautman. Děkuji, podobně jako ostatní řečníci, i já jsem nesmírně ráda, že zde dnes dochází k této diskuzi když se, bychom se měli e, zabývat první verzi této zprávy, tak e, se to soustředovalo na lidská práva. Ano, to je jistě zásadní otázka, nicméně prostřednictvím řady pozměňovacích návrhů od různých poslankyň a poslanců jsme se snažili, aby v tom usnesení byla větší vyváženost a aby se řešily i další otázky. A doufáme, že prostřednictvím těchto pozměňovacích návrhů se nám právě ta větší vyváženost činnost podaří. A myslíme si, že e, je to dokument, který by mohl být příležitostí nastavit vztahy s Větnamem na e, nové vyšší úrovni, zajistit e, nebo pomoci zajistit lepší situaci, lepší životní úděl pro Větnamce. Americký kongres má s Větnamem těsnější vztahy a my E, bychom měli dbát na to, abychom se nestavili do pozice příliš velkých moralistů, abychom byli pragmatičtí a konstruktivní. Dohody o volném obchodu, e, které byly e, již v rámci ASEANu s Větnamem uzavřeny, jsou nesmírně pozitivní a já jsem pro toto usnesení. Děkuji, pane předsedo. E, tento, toto téma je velice zásadní. Ta e, dohoda je velmi důležitá pro vztahy mezi Unií a Větnamem. My jsme také předložili řadu pozměňovacích návrhů, které e, se zabývají řadou důležitých zásadních otázek. A tady jde o strategický význam Větnamu. V posledních desetiletích Větnam byl konsistentně pro unijní jednání. Rovněž je zásadní eh, pro vztah mezi Unií a ASEANem. Eh, Eh, pro eh, řešení diskuzí eh, a vztahů na úro... v období 2012-2020. Už teď můžeme hovořit o řadě jednání a diskuzních for, která byla zorganizována. Pak je tady několik otázek, konkrétně napětí, které vzniklo mezi Čínou a dalšími zeměmi v regionu ohledně čínských nároků na některá ostrovní území. Eh, tady musíme dbát na, eh, na zájmy našeho eh, trhu. Komise situace, situaci monitoruje tak, aby se Čína chovala v rámci mezinárodního práva. My jsme za druhé také předložili řadu pozměňovacích návrhů, které řeší situaci v oblasti lidských práv. Žádáme, aby Větnam přijal mnohem silnější právní normy na ochranu dětí, aby nemohlo docházet k obchodování s lidmi eh, a v tomto směru eh, předkládáme i řadu dalších návrhů, například ustavení eh, podvýboru o obchodování s lidmi. Rovněž by mělo být zajištěno, aby ta klíčová ustavení, ustanovení e, našich právních e, norem v oblasti obchodování s lidmi a boje proti tomuto obchodování byla důsledně dodržována. E, řada bodů nebyla v původním návrhu vůbec, podepsa, vůbec řešena, proto je zapotřebí to doplnit. Zároveň tlačíme ve svých pozměňovacích návrzích na Větnam aby e, strategii e, reform více rozvinul. E, nezapomínejme, že Větnam je rozvojovou zemí. Pokud prokáže politickou vůli, tak E, posun ku předu v klíčových otázkách, jako jsou lidská práva, udržitelný rozvoj, záchrana životního prostředí a demokratická společnost, e, budou e, doplněny i finanční podporou z naší stranu, strany, aby to mohlo být dosaženo. 400 milionů eur, to je věc, kterou vítáme, toto zvýšení rozpočtu, je to krok od Evropské komise, který maximálně podporujeme a chceme pod moci Větnamu, aby tyto finanční prostředky maximálně pozitivně a efektivně využil. Děkuji za pozornost. Ja, danke schön und auch děkuji. A děkuji také za všechny reakce všech stínových zpravodajů. Ty reakce odpovídají tomu, co máme v těch eh, různých pozměňovacích návrzích, nic nového tam nebylo, ale to, co řekla paní Vautmans z ALDE a teď také SND, že v tom prvním návrhu bylo příliš málo. Musím říct, že jsem také musela bohužel udělat pozměňovací návrhy, protože v tom objemu, ten objem byl trochu omezený, a pokud se na to teď podívám eh, váženě, tak tu mám pozměňovací návrhy pro dobrou vládu, boj proti korupci a administrativní reformy, ochrana životního prostředí, klimatu a lidských práv. Nemyslím, se, že, nemyslím si, že bychom se příliš soustředili na lidská práva. A jak už bylo řečeno, to, co jsem řekla už v úvodu, Myslím si, že musíme vzít v úvahu a prodiskutovat ještě různé postoje k těmto různým mechanismům, tak, abychom si stanovili také různé přístupy, eh, pokud jde o konflikty v Jihočínském moři. Jinak myslím, že najdeme skoro všude kompromis a těším se na diskuzi, kdyby to bylo možné. Možná se obrátím na sekretariát Hlasovat v AFETu se bude 16. listopadu a bylo by velmi dobré, kdybychom 9. nebo 10. listopadu mohli mít setkání stínových zpravodajů. To tam se do toho, tam vlastně delegace pro ASEAN pojede potom do Větnamu, takže by bylo dobré, kdyby věděla, na čem je. Děkuji. relevant what I say. the report about Philippines. Nyní tady zpráva o Filipínách. Ein strategisch und ökonomisch. Filipíny jsou ekonomicky i strategicky zajímavé a proto vám chci navrhnout, že bychom měli rozhodnout pozitivně, tedy kladně. Musíme vidět Filipíny z hlediska nebezpečných interních eh, konfliktů. Je to islamismus, takže proto je důležitá stabilizace Filipín například posílením dalšího eh, mírového procesu, věcí, kterou bychom měli podpořit, protože Filipíny se eh, od roku 2001 podílejí také v Mezinárodní koalici boje proti terorismu. Musíme si ale také uvědomit, že strategický vývoj v tomto regionu s dříve uvedenými problémy v Jihočínské moři také souvisí. A, a zdá se, že tato země bude důležitým partnerem. Myslím si, že ty spory, které tam jsou, eh, by měly být řešeny podle mezinárodního práva. A Mělo by se sáhnout také po mezinárodní mediaci, která je neutrální. Filipíny představují také velkou protiváhu proti severnímu sousedovi. Tak by bylo důležité, aby se vyřešila také otázka eh, námořních sporů v oblasti Celebesu, aby to nemělo negativní dopady aby dohoda, která, kterou našly obě země, našla také naši podporu. Filipíny mají, eh, dostali od EU konkrétní status a chci poznamenat, že ten vývoj jde dobrým směrem, měli bychom to podpořit a proto mě potěší, vzhledem k tomu, že tu máme lhůtu pro pozměňovací návrhy, abychom pokračovali v tomto procesu a doufám, že nebudeme mít žádné velké problémy, abychom našli v této otázce schodu. Srdečně děkuji. Bettini. Pan Bettini. Io ho la Děkuji. Domnívám se, že znění, které navrhuje pan předseda, je velice dobré a také odvážné. E, zcela souhlasím s tím, co je v textu obsaženo. Chtěl bych zdůraznit jednu důležitou otázku. Chci to připomenout kolegům. Filipíny v posledních letech prošly mimořádnými změnami. Byla to země, která nebyla příliš bezpečná, kde vládla korupce, byly tam různé střety, některé e, oblasti stály sociálně velice na okraji. Samozřejmě některé z těchto problémů přetrvávají, Eh, ale eh, výsledky eh, současné prezidentky jsou velice dobré, což dává této zemi novou perspektivu i ve vztazích s EU a se zbytkem světa. Je tedy třeba povzbudit Filipíny a snažit se je tedy nadále udržet v tomto pozitivním směřování, tak jako i další země této části Azie. Eh, země je hodně obydlená, má významné geopolitické postavení. Eh, země na jeho východu eh, Asie mají různé vazby na Evropu a Filipíny mají poměrně silné tyto vazby z hlediska kulturního i historického. V nadcházejících dnech předložím pozměňovací návrhy a e, dle mé zkušenosti s Filipínami je třeba hodně zdůrazňovat kulturní výměny. Měl jsem příležitost se touto otázkou zabývat v rámci ASEANu e, na Filipínách je e, významný kinematografický průmysl, je to i významné centrum filmové distribuce a ASEAN se teď právě organizuje v oblasti filmu i dalších kulturních statků a měli bychom možná zdůraznit tyto aspekty a říci, co lze dělat v této oblasti. ES have asked them. They have nothing to say. Takže oni nemají co říci, nebo mají. Tak děkuji, dobré odpoledne. Dovolte, abych se zmínil o zprávě SVČ eh, chce tedy vlastně posílit vztahy s třetími zeměmi prostřednictvím PCA. Chtěl bych zdůraznit, že jsme zaznamenali velký pokrok ve vztazích mezi EU a Filipínami v řadě oblastí v nedávné minulosti, například GSP. Plus jim byl udělen v prosinci 2014 a dále Varování formou žluté karty ohledně rybolovu bylo odvoláno v roce 2015. V červnu 2015 byl také zrušený letový zákaz a e, jsme velice vděční Filipínám za podporu EU eh, e ohledně její účasti na východoazijském summitu. Eh, ke zprávě mám jen velice málo připomínek, eh, už jsem je předal sekretariátu, některé připomínky jsou ryze faktické. Pokud jde o počet Filipínců pracujících v EU, to těch je 800 tisíc, nikoli 600 tisíc. Odstavec 10 ve zprávě je, myslím, velice důležitý. Tam se hovoří o G, umluvách GSP+, a tam, myslím, je to spíše otázka provádění než nedostatku eh, ratifikace. Děkuji. Dank. Děkuji. Děkuji, pane Betýny. Vaše doporučení nebo vaše podněty Eh, zahrnu. Požádám vás o podání pozměňovacích návrhů, tak abychom to mohli tímto způsobem do zprávy zapracovat. Co budeme dělat dál? Máme 20 minut koněk. Eh, na kávu a koněk. 20-minutová přestávka. The liberals, they have the most of the money. Kdo má nejvíc peněz? Liberálové. Pane Betýny. Promiňte, pane předsedo, já jsem ještě zapomněl na jednu specifickou otázku pro Filipíny byl nějaký harmonogram. Ten harmonogram už není, nebo je nějaký nový? To je taková jenom technická otázka. Ano, bylo to v diskusi. Toto byla diskuse. Toto už byla ta diskuse, ale nikdo se nepřihlásil do diskuse. Po vás už eh, nikdo nechtěl nic říci, protože už by asi nevypadali tak dobře. Ne, pane předsedo, já jsem mluvil o harmonogramu, eh, který bude tedy navazovat na zprávu o Filipínách. To bylo zrušeno. Tak ještě se vedou diskuse s Filipínci o některých programech a jakmile eh, bude známo datum diskuse, tak vám to oznámím. Bude to asi v listopadu, takže budeme mít čas na pozměňovací návrhy, než dospějeme závěru. Budeme vás informovat v nejbližších dnech. Děkuji. Die Sitzung ist unterbrochen. Přerušuji schůzi do té doby, než nás paní Mogherini zasvětí a dalšími informacemi. und Herren, Dámy a pánové, požádám vás, abyste se usadili. Děkuji. Vysoká představitelka k nám dnes přišla, aby nás informovala o včerejším zasedání eh, Rady ministrů zahraničních věcí. Nebudu ztrácet čas, ale možná, že bychom se mohli podívat na to, zda spolupráce mezi ministry zahraničních věcí a ministrů, eh, ministry vnitra, kteří se sešli, myslím, minulý týden také, funguje zda jak funguje ta interdisciplinární spolupráce, protože symptomy řeší ministři vnitra a příčiny ministři zahraničních věcí. Možná, že bychom i to mohli pokrýt, takže už nebudu dále mluvit a předám slovo paní Mogherini. Máte slovo. Uh, Děkuji, Elmar. Nejprve se chci omluvit za to, že jsem nebyla přítomna minulý týden ve Štrasburku, ale eh, už je mi dobře. Asi prostě jsem potřebovala si nějak dobít baterky, ale jsem ráda, že teď už mohu být mezi vámi. Uh, Včera se konalo velice důležité zasedání Rady pro zahraniční věci. Jenom několik bodů na programu, ale byly to body klíčové a nejprve také bych chtěla říci to, co jsem řekla už včera na začátku rady k bodům, které nebyly na programu, ale které jsem tedy zmínila ve stručném úvodu na včerejším zasedání rady. Jednak je to pozornost, kterou věnujeme volbám v Bělorusku. To je eh, záležitost, kterou budeme podrobně sledovat i v nadcházejících týdnech. Zvolíme o rozhodnutí, která budeme přijímat ohledně sankcí vůči tamnímu režimu a za druhé je to velice závažná situace v Jeruzalémě, v pásmu Gaza a rostoucí napětí na Blízkém východě. Informovala se ministry, tak jako informuji eh, nyní vás, že na neděli, v neděli večer jsem eh, volala s premiérem Netanyahuem a s prezidentem Abbasem a diskutovala jsem s nimi o tom, jak se pokusit sklidnit eh, to napětí v zemi, jak zahájit co nejrychleji proces, na kterém jsme se dohodli v New Yorku na okraji valného schromáždění OSN, tak, aby se přijala konkrétní pozitivní opatření v kontextu předchozích dohod, tak, abychom oběma stranám dali nějaké politické vyhlídky a především, abychom se vyhnuli napětí na svatých místech v Jeruzalémě, protože to by mohlo být velice nebezpečné. Včera jsme na jednání s ministry měli čtyři body a e, ty body spolu vzájemně souvisely. Libie, Sýrie, migrační a uprchlická krize a vztahy EU s AKT po roce 2020, kdy končí dohoda z Kotonu. E, tyto body jsou vzájemně propojené, protože e, samozřejmě se zabýváme migrační a uprchlickou krizí a zároveň se snažíme řešit příčiny této krize a je jasné, že Sýrie a Libie jsou eh, dvě hlavní ohniska v našem sousedství, odkud ty migrační toky přicházejí. A eh, také ty úvahy, co bude po dohodě z Kotonu. To souvisí s řadou zemí, s našimi partnery ve světě, s nimiž máme dohody, které by mohly usnadnit eh, návrat a readmisi. Takže určitým způsobem všechny čtyři body byly vzájemně propojené. Začnu Libii. Závěry eh, rady přijaté k Libii, k Syrii a k migrační otázce Eh, hovořili o následujících věcech. Eh, pokud je o Libii, mluvili jsme s ministry o tom, že je třeba vyslat silný, jasný a jednotný signál především všem Libijcům. Eh, musíme je vyzvat v tuto klíčovou dobu, aby podpořili dohody, které jsou dnes na stole. Samozřejmě jsme také aktualizovali naše plány, které probíhají od letošního února ohledně podpory, kterou EU eh, e poskytne vládě národní jednoty, jakmile ta vláda vznikne a jakmile začne pracovat. Nebudu hovořit o příliš mnoha detailech, pokleda, že byste se na ně ptali, protože to je věc, o které už jsme spolu několikrát diskutovali. Vzpomenete si, že jsem navrhla ministrům zahraničí, aby eh, začali pracovat na tom našem, řekněme, balíčku podpory eh, a možných podpůrných opatření už v únoru. Eh, bylo to hotovo v březnu a schválili jsme určitý eh, plán, tedy již v březnu. V případě, že by se situace v Libii vyvíjela rychleji než u nás, bohužel jsme nebyli eh, překvapeni nějakým rychlým vývojem v Libii. Nicméně plánování ze strany EU bylo poměrně v pokročilém stádiu. Nechci tedy příliš zabíhat do detailů, protože eh, musíme to ještě projednat s libijskými protějšky, takže teď máme na stole různé možnosti v různých oblastech. Hovoříme o podpoře místních zastupitelstev, eh, pokud jde o dodávku základních služeb. Před chvilkou jsem diskutovala o této otázce a možná kvůli tomu mám trochu spoždění, za to se omlouvám, s výborem regionu. Diskutovala jsem s nimi o tom, jak i výbor regionu může přispět formou spolupráce s místními a regionálními eh, samozprávami eh, Nejedná se ani tolik o bezpečnostní otázky, ale především o zajištění základních služeb. Ale samozřejmě budeme muset tohle všechno projednat s libijskými orgány. Doufejme, že tedy co nejdříve už proto bude příležitost, až vznikne vláda národní jednoty a začne fungovat. Také jsme diskutovali o aktuální situaci pokud jde o naše operace proti převaděčům migrantů ve Středomoří. Uniformment, jak jsem navrhla, abychom to tedy přejmenovali. Eh, přejmenovali jsme to Sofia po eh, jednom mm, z miminek, které se narodily na jedné německé lodi. To miminko se narodilo přímo na té lodi a Chceme tím tedy ukázat, že hlavním smyslem operace tedy je bojovat s převaděči, s kriminálními zločineckými sítěmi ale takovým v uvozovkách vedlejším účinkem je také to, že eh, zachraňujeme tisíce životů a v mnoha případech to jsou životy žen a dětí, a to i velice malých dětí. Jak víte, Rada bezpečnosti OSN schválila v pátek rezoluci, která podporuje eh, tuto operaci, podporuje její mandát, její rozsah působnosti a první část fáze 2, která vlastně začala krátce před zasedáním Rady bezpečnosti a to je, myslím, velice eh, důležitý politický signál toho, že existuje celosvětová podpora nutné mezinárodní spolupráce na eh, rozbití těch eh, převaděčských sítí. A myslím si, že to je zvláště významné, to, že ta rezoluce nejenže byla schválena, ale byla schválena 14 hlasy pro a jenom jeden, eh, jedna země, jeden člen se zdržel, to byla Venezuela. A to doufám umožní nám všem a sdělovacím prostředkům překonat ty měsíční diskuse, že Rusko, e, Čína jsou proti tomu, protože z 15 členů Rady bezpečnosti 14 bylo pro a to je, myslím, jasný příznak toho, že mezinárodní společenství toto e, podporuje, podporuje tuto iniciativu EU a chce tedy dále spolupracovat v této oblasti, i když samozřejmě budeme muset to pečlivě řídit a pečlivě na tom pracovat tak jak jsme na tom už pracovali minulý měsíc spolu s našimi partnery v OSN, abychom zajistili, že budeme moci pokročit dál. Ale tady ta první část, fáze dvě, už znamená, že můžeme udělat hodně a je to s podporou mezinárodního společenství, což je velice relevantní. A velice relevantní je také podpora libijských úřadů, které velice jasně vyjádřili tuto vůli ke spolupráci v této otázce. To bylo tedy k Libii. K Sýrii Především mm, jsme dosáhli jednoty. O tom jsem nepochybovala, ale mnozí o tom pochybovali, takže bylo určitě dobré, že jsme dosáhli společných jednotných závěrů, které byly odsouhlaseny vlastně ještě i před zasedáním ministrů, takže jsme udělali velice dobrou přípravnou práci a byli jsme jednotní ve třech aspektech celková strategie v Syrii, úloha EU, pokud jde o nalezení řešení syrské krize. A to má tedy tři aspekty. Humanitární aspekt, bezpečnostní aspekt a politický aspekt. Pokud jde o humanitární aspekt, už jsme o tom diskutovali několikrát a všichni to víte, budu tady v tomto ohledu stručná, že Evropská unie je hlavním dárcem a nedávno rozhodla velice podstatným způsobem navýšit své příspěvky jak eh, agenturám OSN, které eh, pomáhají uprchlíkům v sousedících zemích, eh, zejména UNHCR, ale také chceme podstatně navýšit podporu místním a národním orgánům, které přijímají nejvíce uprchlíků hovořím o místních i národních eh, orgánech, je to proto, že mnoho uprchlíků není umístěno vlastně v uprchlických táborech, ale spadá eh, pod péči růzpráv. A proto eh, aby jejich vlastně život tam byl udržitelný, stejně tak i život těch místních komunit, které přijímají uprchlíky, tak musíme hodně investovat do infrastruktury, nejen do materiální, ale eh, to se týká především tedy Jordánska a Libanonu. Takže z humanitárního hlediska bych řekla, že jsme eh, podstatným způsobem navýšili svou podporu jak víte, zřídili jsme tedy svěřenecké fondy za tímto účelem. Já jsem vyzývala členské státy, aby tedy dorovnali tu eh, podporu ze strany EU. To se tedy pomalu eh, děje, příliš pomalu, ale očekávám, že další rozhodnutí budou oznámena tento čtvrtek na Evropské radě pokud jde o tu humanitární stránku, tak ještě chci říci, že e, spolupracujeme také s naším úřadem na hranici mezi Tureckem a Sýrií. E, snažíme se tam zjišťovat, jaké další humanitární činnosti můžeme vyvíjet v Sýrii, protože ta situace je tam velice složitá, ale je to také jedna z věcí, o které chceme diskutovat s těmi regionálními Eh, orgány tak, aby byla, zajistili lepší přístup eh, k humanitární pomoci a aby zajistili dodržování mezinárodního humanitárního práva. Bezpečnostní aspekt to je věc, eh, kde na kterou se soustředí velká část zájmu veřejnosti sdělovacích prostředků. Asi všichni zaznamenali tedy ruský vstup na scénu a věnuje se tomu velká pozornost. Máme v tomto ohledu jasná prohlášení v závěrech rady, možná jste už je četli, už včera to bylo k dispozici, kde klíčové je zdůraznit, že veškeré vojenské zásahy by měly především být jasně zaměřeny na islámský stát a jiné nepřátelské organizace eh, a nikoli na jiné eh, opoziční skupiny nebo na umírněnou opozici, což zatím eh, není tak úplně pravda, to se tak úplně neděje, alespoň podle našich informací. Za druhé je třeba zajistit eh, plnou koordinaci mezi jednotlivými mezinárodními subjekty, které vojensky intervenují eh, proti islámskému státu. A to se tedy někdy děje, někdy neděje a my jsme vyjádřili vážné znepokojení především pokud jde o porušení letového prostoru Turecka, protože to může vyvolat velice nebezpečnou eskalaci a nebezpečné incidenty. O tom jsme také diskutovali s prezidentem Erdoganem a jeho delegací, když byli minulý týden na návštěvě v Bruselu. A za třetí, musíme si být vědomi a naše včerejší závěry to jasně řekly, že není možné, aby ta vojenská intervence, do které se EU zatím nijak nezapojila, v nejbližší budoucnosti asi ani nezapojí, i když se tedy podílíme na té eh, celosvětové koalici proti islámskému státu, ale tedy v nevojenskou formou, jedná se především o odstraňování min a zajišťování osvobozených oblastí. Takže není možné, aby vojenské akce proti islámskému státu sami o sobě vedly k ukončení krize. To znamená, včera jsme se s ministry soustředili na naší úlohu EU a řekli jsme, že je třeba vlastně aktivovat ten politický přechod, politický proces, který je nezbytný pro ukončení války v Sýrii. A v závěrech jsme uvedli, předpokládám, že už jste to eh, zaznamenali, že je třeba aktivně a proaktivně přispívat k procesu pod vedením OSN. Není to eh, tak, že bychom řekli, že tu práci má odvést někdo jiný, právě naopak. Podle mé skromné zkušenosti existují dva odlišné přístupy, které lze mít k těm procesům pod vedením OSN. Jeden je určitý odstup, to znamená, ty procesy pod vedením OSN mohou pokračovat, my jsme je podpořili, budeme je sledovat, a nebo takový angažovanější přístup, protože velice dobře víme, že systém o zmocněnci OSN jsou tak silní, jak jim to umožní mezinárodního společenství. A proto jsme včera rozhodli o aktivní proaktivním a angažovaném přístupu z naší strany a z mé strany osobně, tak abychom posilovali mm, činnost speciálního zmocněnce OSN, a to zejména pokud jde o aktivní jednání s tamními e, představiteli a s regionálními mocnostmi, které mohou ovlivnit e, situaci v Syrii, tak aby byl zahájen ten e, politický přechod. Začala jsme na tom pracovat už dnes ráno, kdy jsem se setkala s delegací z Iránu a začali jsme eh, pomalu eh, s nimi diskutovat. Pak jsme ještě eh, absolvovali další jednání mezi vysokými úředníky obou stran o tom, jak konkrétně hledat cestu z této politické krize. A tohle je něco, eh, v čem budeme pokračovat se všemi relevantními partnery Iránem, Tureckem, Saudskou Arábií, dalšími zeměmi této oblasti, eh, těmi, kteří jsou aktéry na mezinárodní scéně, ať už jsou to Spojené státy, Rusko a budeme využívat všechny možné eh, prostředky, které máme v oblasti diplomacie a politiky, abychom mohli vyvíjet vliv na syrské aktéry aby se otevřel politický proces inkluzivním způsobem. A k migraci, což byl ten třetí bod na našem pořadu jednání. Eh, měli jsme závěry rady, které eh, vlastně zahrnovaly v jednom dokumentu veškerou práci, kterou jsme eh, odvedli v této věci za posledních eh, pár měsíců eh, za našimi hranicemi a zároveň jsme také naší akci rozdělili na ty dva směry, východní a jižní. A vyšli jsme se závěrů eh, u konference na vysoké úrovni eh, západního Balkánu, která se eh, konala minulý týden v Lucembursku a budu o tom ještě hovořit, jde také o podporu, kterou můžeme poskytnout partnerům na, eh, v západním Balkánu. Eh, hovořili jsme o naší práci obtížné s Tureckem a samozřejmě jsme došli k jednáním o Sýrii a se Sýrií. Je třeba mobilizovat nejenom finanční podporu, kterou můžeme mobilizovat v této věci, ale jde také o to, abychom více využívali našich eh, zastoupení při řeš a našich agentur při zprávě e, vnějších hranic a také, aby byla zajištěna větší součinnost mezi jednotlivými agenturami Evropské unie a aby byla posílena spolupráce i s institucemi OSN, konkrétně s komisařem pro uprchlíky. A rovněž jsme hodně zdůraznili nutnost e, posílení té spolupráce v oblasti justice a e, policejních sil a také nutnost racionalizovat, optimalizovat tuto spolupráci, protože e, i na té jižní e, straně v těch posledních měsících jsme jednali velice odhodlaně prostřednictvím spolupráce s klíčovými hráči i v subsaharské Africe, ale na té východní straně tam ještě hodně zbývá učinit, abychom rozkryli a um, e, zmrazili ty Eh, pašerácké, eh, ty převaděčské ganty. Hovořili jsme také o samitu na Maltě, tam chceme zahájit eh, ten souručenecký fond a chceme, aby tento fond také přišel, financoval konkrétní projekty, o těch tam chceme hovořit. Já jsem s ministry diskutovala o způsobech, jak lépe spolupracovat, jak také více tady by se moci opřít o příspěvky členských států. Začalo už poslední dva, tři měsíce v tomto směru řada iniciativ ze státy střední, eh, pardon, severní Afriky a s dalšími zeměmi na africkém kontinentu. Příští týden pojedu do Addis Abeby a pak mám ještě několik schůzek na nejvyšší úrovni ještě před summitem v Lavaletě. Závěry ohledně Sýrie, Libie a e, migrantů e, samozřejmě e, se budou vztahovat i k, nebo bude z nich vycházet i Evropská rada, která se koná ve čtvrtek, která se samozřejmě bude především zabývat tou interní částí práce na přestěhovalecké a uprchlické problematice. Z toho jsme také vycházeli na jednání minulý týden a myslím si, že závěry předsedy Rady ministrů zahraničí k těmto třem otázkám eh, mohou eh, představovat velice eh, hodnotnou, hodnotný příspěvek pro naše šéfy státu a vlád. V neposlední řadě je, tady byl ještě jeden bod na našem pořadu jednání vztahy se zeměmi AKT a to ve světle dohod po dohodě z Kotonu. My jsme o těchto věcech začali uvažovat. Tradičně eh, se to je, eh, je to témat eh, pro ministry pro rozvoj a 26. října o tom s ministry pro rozvoj budeme hovořit. Ale já jsem ministry zahraniční požádala, aby to nenechávali pouze na, své, na svých kolezích, ale aby jsme o vztazích s zeměmi AKT také eh, hovořili z hlediska přechodu od partnerství založeného na poskytování pomoci eh, k partnerství eh, spolupráce, protože máme tolik společných zájmů, které musíme společně definovat, ať už jde o migraci, boji proti terorismu, ekonomické záležitosti, obchod, lidská práva. V tomto směru musíme se posunout od toho eh, čistě rozvojového eh, prostředí, ve kterém eh, jsme naše diskuze koncipovali do posud k těmto dalším tématům. Budeme mít nepochybně příležitost o tom diskutovat i tady, ale já jsem chtěla ministrům zahraničí říct, že to není pouze téma pro jejich kolegy, které, kteří mají na starosti rozvojovou pomoc, ale i pro ně. Takže to je z mé strany v tuto chvíli všechno a těším se na vaše dotazy. že mám eh, tady řadu eh, žádostí o slovo, půjde eh, vyslechnout všechny, pokud každý svolí, že bude hovořit jenom 60 vteřin. Takže asi takhle. Je někdo, kdo nesouhlasí? Paní Kalnite na jednu minutu a pan Tanok také bude požádán, aby hovořil jenom minutu, pak budeme mít dost času pro všechny. Pane předsedo, vážená paní vysoká komisařko, Paní vysoká představitelko, e, naší ambicí je hrát roli globální, ne pouze v oblasti ekonomiky, v oblasti humanitární pomoci, ale i jako politická mocnost. Když se dívám na novinky ze Sýrie, tak vidím Rusko, Spojené státy, Saudskou Arábii, Irán, kde je Evropská unie. E, aktivita Evropské unie prostě není vidět a přitom se jedná o naše sousedství. Já sním o tom, eh, abychom byli schopni hrát aktivnější roli eh, při prosazování politických řešení. Já to akceptuji. Jsme eh, měkkou mocností, ne vojenskou či ničím takovým, ale po ruské intervenci se situace stala mnohem komplikovanější a 50 tun vojenského, vojenského vojenské výzbroje bylo e, vlastně e, uvolněno spojenými státy. Jakou e, vidíte šanci pro politické řešení, když to vypadá čím dál tím víc jako konfrontace mezi spojenými státy na jedné straně a Ruskem na straně druhé? Já jsem velice rád, paní vysoká Eh, představitelko, že jste zase eh, v, nacházíte v dobrém zdravotním stavu. Myslím si, že eh, váš příspěvek ohledně Jeruzaléma je velice důležitý, velice případný. Ta situace je znepokojivá a to, co jste řekla o svatých místech, je naprosto správné. A k tureckému problému, no tak tam jste nedostala příležitost, abyste se také zmínila o tom strašlivém atentátu a také o tom, jak jakým způsobem tady vidíte eh, šanci nastavení nějakých eh, mírových postupů. Máme zprávu v posledních eh, hodinách až, ale byl bych velice rád, kdybyste kdy se k tomu mohla také vyjádřit během těch odpovědí, abychom viděli, jak to posunout dál a pak budeme muset samozřejmě diskutovat v soukromí, nejenom veřejně. Lidé se ptají, proč, jaké jaký, jaká je přidaná hodnota e, toho, že se Irán e, stává součástí e, té koalice proti v Sýrii. Děkuji, já jsem tady. Nepochybně je Evropská unie tváří v tvář obrovským výzvám všude na světě. Zítra máme rozpravu v parlamentu k Ukrajině, k situaci tam a k implementaci dohod z Minsku, takzvaného Minsku 2 a e, Rusko e, v tomto směru nesplnilo to, e, co bylo slíbeno v dohodě. Kijev nemá plně pod kontrolou vnější hranice a teď je tady prostě Eh, ta ruská, eh, ruská aktivita v Sýrii, eh, tam má Rusko úplně nové postavení. Já bych chtěl od vás ujištění, že dialog s Putinem ohledně Sýrie a řešení Ukrajiny jsou dvě odlišné a oddělené záležitosti, že tady nebude žádné propojení. A jsem rád, že Eh, Rusové eh, zrušili to veto, eh, veto na boj jednotek pod vlajkou OSN v moři u libijských hranic, jednotek, které se snaží řešit otázku plavidel s migranty. Děkuji, pane předsedo. Paní vysoká představitelko, má otázka se především týká událostí e, v Bělorusku a voleb tam. Po e, jednání rady několik ministrů znělo velice pozitivně, velice optimisticky ohledně e, výsledků voleb a hovořilo se o zrušení sankcí vůči Bělorusku. Nicméně pouze 30 pozorovatelů eh, z těch eh, sedmi eh, tisíc byl aktivní, byli tady máme prezidenta Lukašenka na dalších sedm let a podle mě, podle mě by měl eh, fungovat ještě 24 let ve funkci prezidenta, protože jeho syn je příliš mladý na to, aby nějak dřív se zmocnil vlády. Eh, takže teď musím říct, že pozorovatele neměli vůbec možnost se podívat na nějaké seznamy voličů Eh, a bylo to velice špatně řízeno. Hlasování je jedna věc, počítání hlasů je věc druhá. Když se podíváme na pondělní eh, prohlášení ohledně zrušení sankcí, tak to vypadá příliš optimisticky. Mělo by tady být více podmínek, mělo by to být podmíněno eh, takovým důkladnějším zhodnocením průběhu voleb, které asi nebyly až tak demokratické a transparentní, jak se původně zdálo, že mohou být. paní eh, vysoká představitelko, mohla byste si prosím vzít sluchátka, děkuji vám. Já bych rád řekl, že možnost, aby Evropská unie hrála zásadnější roli v Sýrii, eh, mě, ve mně vzbuzuje trochu obavy, Eh, že by tady mohly být také evropské eh, vojenské síly. Už jsou tam američané, už jsou tam rusové, eh, takže pokud tady máme hovořit o nějaké politické síle, tak by to mělo být síla etická a morální a to tak trochu také odpovídá tomu, co jste řekla o Jeruzalému. Kdy jsme řekli Izraelcům, co děláte vlastně ve východním Jeruzalému? Je tady nějaká možnost přežít je tady e, možnost, aby arabská e, populace přežila v tomto regionu. To se úplně přehlíží, takže e, jakou roli můžeme hrát v tom, co by mělo být hlavním městem Děkuji. Já se chci zeptat na Libii a také na Egypt. Eh, minulý týden jsem měla to potěšení, že jsem byla eh, v Tunisku, hovořila jsem eh, také s aktivisty a politickými představiteli Libie, říkali, že je tady zapotřebí dohody a říkali o tom, že tady některé ty kmeny jsou velice, které jsou velice vlivné a některé politické strany nebyly vůbec konzultovány. Jak toto vnímáte? A pak Eh, aktivisté v oblasti lidských práv říkali, že je stále nutné eh, vyšetřovat eh, nedodržování lidských práv a Eh, chtěla bych vědět, zdali Evropská unie v tomto bodu bude nápomocná. A když jsme pak hovořili o misi, tak eh, lidé, eh, se nimi jsem hovořila, říkali, že to, co mise OSN provádí v těch výsostných vodách, není až tak efektivní a když ta mise začala, tak dokonce bylo zachráněno méně lidí než předtím. A já se ptám, proč se tak eh, soustředujete na ten boj proti eh, těm pašerákům lidí eh, spíš než na ty právní záležitosti, které by byly účinnější, na ty právní nástroje, které by byly účinnější. A k Sahelu v Nigeru by mělo být takové e, víceúčelové pilotní centrum, e, jak jsem slyšela, a mě by zajímalo, co se pod tímto názvem skrývá. Děkuji. Grazie, presidente. E Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní vysoká představitelko Klibii. Mě by zajímalo, zdali operace UNAFOR má také nějakou pozemní složku, která se nějak eh, plánuje či eh, o které se uvažuje a jak to vypadá, protože eh, pokud slyšíme ministry z některých našich členských států, včetně ministru, eh, ministra zahraničí Itálie, tak, tak by tomu asi mohlo zdá se být. A k Syrii říká se, že řešení není v udržení Asada u moci, ale že řešení musí také jít z, pr, musí vzít v úvahu uh, diskuzi a jednání s Asadem. Jaká opatření přijímáme, abychom se vymanili z té slepé uličky? Jaké tlaky vyvíjíme na země uh, Rady spolupráce v Perském zálivu, které asi nesehrály tak úplně koherentní roli, co se týče pomoci přistěhovalcům? a přitom tady jsou společné kulturní e, základy, tak by člověk něco takového předpokládal. A k těm e, kriminálním e, gangům na Balkánu. Budeme v tomto směru naše partnery více podporovat. Sýria. Děkuji, pane předsedo. K Sýrii. Nechceme pokračovat v Obamově strategii, to je stálá válka. A pro nás to má důležitý regionální význam, tato oblast vede se tam válka, ale důležité je vyhrát boj proti islámskému státu a tady musí Evropská unie nazývat věci pravým jménem, to znamená pokračovat se všemi zúčastněnými stranami až do výhry. Musíme nad nimi zvítězit. IS je evropský nepřítel a Libie. Tady mě zajímá, co konkrétně se udělalo. Čeká se teď, než se všichni dohodnou, než vznikne eh, velká národní jednota. Při nejlepší vůli já jsem spíš pesimistický, nevím, jestli je to nejchytřejší řešení. A co uděláte konkrétně v Libii, aby se zabránilo těm hrozným věcem? Třetí otázka Vysoká představitelka právně pochválila Evropskou unii a řekla, že e, migrantům nabízíme obrovskou pomoc. V tom regionu jsou také bohaté státy. Proč nepomáhají ty v první řadě právě těm, kteří zastupují stejnou, stejné náboženství? Um,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 Stabilita v Libii eh, závisí i na okolí. Jsme v kontaktu s Katarem, se Saudskou Arábií, s Egyptem, třeba pokud jde o Tobruk. A v případě, že ta dohoda vznikne, jak vidíte naši úlohu ve snaze eh, zbavit se al kaidy a struktury islámského státu eh, v samotné Libii? Měli bychom pomoci Libijcům neutralizovat je pomocí zbraní, nebo nevím, nebo měli bychom poskytnout pozemní podporu, jak se na to díváte? Děkuji. A jenom krátce. větší transparentnost eh, v otázce Sýrie pro Evropu. Potřebujeme koherentní postup z členských států. Je tam Asad a role armády. Eh, Saudská Arábie, všichni ostatní. Mám dvě otázky. Před několika dny jsem byl v Libanonu a v Jordánsku, Satári a podobně a v Sakarsku. A všiml jsem si dvou problémů a k těm mám teď otázku. Zdá se, že imigranti se nově orientují, prodávají eh, své majetky, domy, pozemky, takže je to vlastně masový útěk. A v Libanonu tam je taky velký problém, protože tam se dostaly peníze jak je možné je vůbec správně umístit, když tam není vláda. A potom se ptám, zda by nebylo lepší, kdybychom měli nějaký právní základ, anebo je to lepší na základě usnesení OSN. Um, Děkuji, pane předsedo. Tři věci, paní eh, vysoká představitelko. <clears throat> Ukrajina, eh, tak eh, to se neobjevilo v jednání rady a to mi dělá trochu starosti. Za druhé Bělorusko. Ve srovnání se včerejškem máme již prohlášení z konference o spolupráci Eh, ohledně nedostatků a Ruská federace 13. Eh, září eh, vnutila sankce do, no, ohledně tedy polských rybolovných výrobků na veškerou celní unii. A ještě k té operaci v moři. Není mi úplně jasné, jaký je rozsah této Eh, druhá, toho druhého usnesení. Podle mých eh, znalostí první fáze byla již eh, vlastně řešena v rámci té bývalé, toho bývalého usnesení OSN. A co tedy ta druhá fáze? Děkuji. Vaš vysoká představitelko, Kolega Kaněty už hovořil o konferenci ohledně Sýrie, a, ale já jsem zaslechla a chtěla bych o tom slyšet víc, že i vy chcete svolat takovou tu konferenci, kde bychom nabídli jaksi zprostředovatelskou roli. Chtěla bych o tom vědět víc a myslím si, že by bylo hodně dobré a velmi důležité, kdyby i Saudská Arábie, Rusko byly <clears throat> zúčastněny. A pak ještě k Turecku. Eh, k tomu hrozivému útoku eh, v sobotu. Podle mého názoru eh, to násilí bylo rovněž vyvoláno vládou. Je to vlastně již několik týdnů trvající záležitost před večer voleb. Bylo tady prohlášení, které jsem četla od vás a zdálo se mi, že tam prostě není e, zrovna artikulována tato věc, že tam není to, e, to ten kritický hlas. Bylo řečeno, že partnerství s tureckými orgány je silnější než jindy. Nechcete také kritizovat trochu to, co Erdogan v posledních týdnech e, činí? Děkuji, paní vysoká představitelsko. Já jsem také trošičku překvapena vašimi slovy ohledně Ruska a proč nehovoříte jednoznačněji o naší úloze jako Unie v Sýrii. Byla, řekla jste, že ta eh, rola nepřišla bez povšimnutí, ale po či eh, je tady vojenský komponent, když Washington napsal, že Rusko je eh, při to E, přítomno a včera jste řekla, že Rusko ne, e, role Ruska není ani pozitivní, ani negativní. Možná, že jste neměla příležitost to ještě vyjasnit, ale myslím si, že by bylo naprosto jednoznačné spravedlivé, kdyby Unie e, odsoudila bombardování Ruskem jiných cílů, než je islámský stát v Sýrii. Děkuji. Paní vysoká... Paní Magreniová, já bych eh, se chtěl zmínit o tom, co jste říkal. Byly tady vlastně plány z Mistury a eh, hovořilo se o tom, že by se měly otevřít eh, oblasti, které budou bez násilí. Ale teď tady máme ruskou eskalaci, přítomnost eh, islamského státu, tak to bude asi velice obtížné. Pokud jde o politické možnosti, já myslím, že se to zase komplikuje tou eh, ruskou přítomností, protože vlastně eh, se snaží podporovat Asada, ale mě by zajímalo, když se dívám na ty závěry, Eh, tam mám pocit, že ten postoj tam možná není úplně jednotý, jednotný. Jak vidíte tedy přístup k umírněné opozici v Sýrii? Jsem eh, rád těm kontaktům s Iránem, to je určitě důležité. Hovoříte o té regionální spolupráci a mě by zajímalo, když už jste tady s nimi hovořili dnes do odpoledne, jak to tedy vidíte, ten další rozvoj na základě těch diskusí eh, s Iránem i s ohledem na situaci Ruska v oblasti. Děkuji. Yes, I representative um, on Libya. Děkuji, paní vysoká představitelsko. Pokud jde o Libii, pokud ta dohoda bude, budeme se zabývat něčím jiným než hraniční eh, bezpečností a pokud ta dohoda nevznikne, kdy budeme vlastně řešit ty um, konflikty, které nyní se dějí v Libii. Hodně to souvisí s expanzí islámského státu a dalších teroristických skupin. Jde i o naši bezpečnost. K Sýrii a Iráku říkala jste, že členské státy nebudou vojensky intervenovat, ale přece v Iráku uh, působí sice mezi sebou, no koordinují především, pokud jde třeba o dodávky zbraní pro pešmergy. Já nejsem proti těmto dodávkám, ale by bylo dobré, aby ty dodávky byly koordinovány třeba vámi a nejsou eh, koordinovány i věci, jako je třeba eh, vzdělávání v uprchlických táborech, co tedy můžeme udělat pro to, aby situace byla lepší a abychom podpořili Kurdy v jejich boji s islámským státem. Děkuji, pan Picula. Děkuji, Eh, pane předsedo, paní vysoká představitelko. Chtěla bych se zeptat, jak se rada dívila eh, na anoncované referendum o válečných soudech v Srbské republice, které se má konat v nejbližší době. Jak toto hodnotíte? A pokud to referendum skutečně nastane, jaký bude další vývoj? Chtěl bych připomenout, že se o tom jednalo před několika měsíci v souvislosti s Bosnou a Hercegovinou a stabilizačním procesem. Kromě obecných kroků jsme zatím neznamenali žádný relevantní pokrok, pokud jde o koordinační, eh, nějaké koordinační schéma. A věříte, že ten no, takzvaně nový, pří, nový přístup EU k Bosně a Hercegovině je nějak ohrožen? Děkuji. Ale to není, to nebyla otázka posledního setkání. Myslím, to by mohl odpovědět kolega Penkovič. Děkuji vám, pane předsedo, paní Mogherinejová, děkuji za vaše komentáře k migraci. Vyrozuměl jsem, že v návaznosti na včerejší radu vaši kolegové Timmermans a Hahn pocestují do Ankary, aby se tam zabývali prováděním akčního plánu s Tureckem. Můžete prosím trochu více pohovořit o e, řešení migrační a uprchlické krize Eh, v kontextu širších vztahů s Tureckem a jaké jsou turecké požadavky, eh, třeba jak to navazují na eh, liberalizaci vízového režimu, na potenciálně otevírání dalších kapitol, nějakou další pomoc, jak tedy vidíte možnost, abychom řešili tu uprchlickou krizi co nejblíže tomu zdrojovému místu, tedy Syrii a Libii. Ptám se na to i proto, že ta zpráva o pokroku Turecka byla odložena eh, na později. Pan. pan. Eh, děkuji, pane předsedo, děkuji paní Mogheriniová především za informaci, že EU nyní se hodlá aktivně angažovat v politickém procesu v Sýrii. To už bylo na čase, zatím se to moc tedy neřešilo od té doby, co jste ve funkci. Jeden z problémů eh, je to, že islámský stát má přístup k penězům, k financování své války a já bych rád věděl, zda EU zvažuje nějaká opatření, jak je vlastně odříznout od těch finančních zdrojů. Jiná opatření než mm, vojenská. Děkuji, já mám také otázku od k Syrii. Tam se správně hovoří o procesu OSN, politickém procesu a podobně, ale eh, je to v podstatě otázka lokálních bojů a vlivu, který je tam možné mít. Takže to nasazení v bodu pět eh, závěrů je podle mě nejdůležitější. EU se bude proaktivně zasazovat a snažit působit v zemích, jako je Irák, e, arabské státy, Sýrie a podobně, tak, aby byly vytvořeny lepší podmínky pro mírový přechod a e, Rada pochopitelně vyzývá aby se proskoumaly způsoby, jak eh, podpořit konstruktivní spolupráci v této oblasti. Jsou to ty klíčové závěry, možná, že byste k ním mohla ještě něco dodat. Eh, eh, ano, máte pravdu, je tomu tak. Já velice dobře chápu ten pocit relativní frustrace ohledně toho, že Evropská unie není viditelná v Sýrii. Vidíme Rusko, vidíme USA eh, a bombardování. No možná vás zklamu, ale EU bombardovat nebude. Pokud myslíte tou viditelností bombardování, tak nebudeme viditelní ani nadále. Evropská unie bombardovat nebude. Naše úloha je to, co právě řekl pan předseda. práce diplomatická, práce politická, to možná není tolik vidět v novinách, ale já věřím eh, v tomto ohledu v podporu Evropského parlamentu členské státy se domnívají, že právě to je cesta, do které my bychom měli být investovat. Jestli bude viditelná, nevím. Myslím, že to bylo docela viditelné v, s Iránem, když jsme se dnes bavili s iránskou delegací o tom, jak by ten mm, přechod v Syrii mohl začít. Chceme-li uh, aby relevantní aktéři v Syrii a okolo ní eh, zahájili takový proces, tak je třeba, aby s nimi někdo mluvil a je třeba, aby to byl někdo, kdo se těší alespoň určitému stupni důvěry. A to je právě to, čemu my se věnujeme. Ehm, Absolvovala jsem tři nebo čtyři schůzky s ministrem zahraničí Saudské Arábie v posledním měsíci, také se zástupci Iránu dnes dopoledne. E, to jsem byla já a vysocí úředníci. Věnovali jsme se tomu asi 6 nebo 7 hodin jenom dnes s tou iránskou delegací. Jestli to bude zítra na první stránce New York Times, to asi ne, ale je to práce, kterou musíme udělat e, to je práce, kterou také dělají lidé z Mistury v jednáních, eh, při jednáních v Moskvě a ve Washingtonu. Tato síť diplomatické práce by měla přispět k zahájení politického procesu. Jsme ta takzvaná soft power, ale musíme sehrávat klíčovou úlohu v politickém procesu, jak říkáte. Pak by řekla, ano, jsme taková měkká mocnost, soft power. Můžeme být i tvrdá mocnost, když je to zapotřebí. Ale Rada pro zahraniční věci zatím nevidí eh, politický účel toho, abychom byli nějakým bezpečnostním hráčem na té syrské scéně. Možná eh, můžeme takto působit na jiných scénách, kde můžeme využít své vojenské nástroje, jakožto Evropská unie při jiných příležitostech, ale zde vidíme hlavní úlohu EU v humanitární oblasti, to není nějak kontroverzní věc, a dále v politické oblasti. To samozřejmě neznamená nutně, že budeme pořádat nějakou konferenci, ani jako EU, ani jako OSN. Znamená to, že chceme budovat diplomatickou politickou síť, která umožní zahájení politického procesu. Uspořádání konference je užitečné, když jasně si dovedete představit, jaké by mohlo být vyústění konference. Jinak hrozí, že vložíte více energie do uspořádání organizace než do eh, toho procesu, který vlastně chcete tou konferencí mm, podnítit. A za těchto konkrétních okolností musíme samozřejmě zapojit jednotlivé Eh, aktéry pod vedením OSN a v rámci OSN, mimo jiné také proto, že to je tak složité pro všechny eh, ty zúčastněné strany, že my si všichni myslíme, že rámec OSN je jediný, v němž všichni aktéři v Sýrii i mimo ní eh, mají dostatečnou důvěru aby tam jednali USA, Rusko, Turecko, Irán, Saudská Arábie, EU plus další klíčové regionální subjekty a samozřejmě partneři ze Sýrie, který zatím jsou nejodmítavější k tomu společnému jednání. Mandát tedy spočívá v tomhle. Snažíme se zkoumat, zda Evropská unie může bilaterálně nebo multilaterálně v koordinaci s OSN aktivovat eh, a snažit eh, se přispět k formování nějakého společného přístupu těch klíčových subjektů. A po našem setkání s iránskou delegací si myslím, že to skutečně může být eh, cesta, že se to může podařit. Většina regionálních i mezinárodních subjektů může dospět k tomu, tedy, že zjistí, že to je jediná cesta, jak eh, ten konflikt ukončit a že to je v jejich zájmu. A to je eh, vlastně právě eh, základ, na, o něž se opírá ta naše diplomatická práce. Pokud jde o úlohu Ruska, mrzí mě, že se spoláme na sdělovací prostředky, když máme oficiální informace. Myslím si, že výhodou poslanců Evropského parlamentu je i to, že máte přístup k hlavním zdrojům více než novináři, takže bych vás vyzvala, abyste si eh, přečetli závěry rady k úloze Ruska. Můžu vám to přečíst hlas. V odstavci 10 se říká, že nedávné ruské vojenské útoky, eh, které se netýkají islamského státu a jiných teroristických skupin, Eh, ale týkají se umírněné opozice, jsou zdrojem znepokojení a musí ukončit. Navíc dochází eh, k porušování letového prostoru sousedících zemí. Tato vojenská eskalace může prodloužit konflikt, podkopat politický proces, zhoršit humanitární situaci a zvýšit radikalizaci. Naším cílem musí být deeskalace konfliktu. EU tedy vyzývá Rusko, aby své úsilí soustředilo na společný cíl dosažení politického řešení konfliktu a v tomto kontextu nalhavě vyzývá vyzývá Rusko, aby se snažilo o omezování násilí a aby podpořilo mm, eh, opatření na budování důvěry ze strany syrských partnerů v souladu s příslušnou rezolucí Rady bezpečnosti OSN. A já vás tedy všechny vybývám, abyste si toto prostudovali, abyste studovali spíše naše oficiální prohlášení, než abyste studovali některé články novinářů. Některé mají Eh, dobrý zdroj a některé tedy méně kvalitní zdroj. Doufám, že tímto je to jasné. A eh, nějak se tedy nepřekrývají ty syrské a ukrajinské záležitosti. Není žádná možnost aby eh, došlo k ohrožení provádění dohod z Minsku. To je stále naše, náš prvořadý cíl, pokud jde o Ukrajinu. A rozhodně to nestrácíme ze zřetele, protože Ukrajina a ostatní země východního partnerství, eh, to bylo tématem zářijového gymnichu, a eh, pan předseda se také zúčastnil té diskuse, která proběhla před měsícem, takže myslím, že ten program Rady pro zahraniční věci je celkem vyvážený. Asi se nám to vrátí do jednání v listopadu nebo v prosinci, eh, kdy budeme chtít vyhodnocovat provádění Eh, dohod z Minsku za tento rok. Ještě stručně k tomu, co říkala Ana Gomeš ohledně nutné koordinaci členských států. Eh, když jsem řekla, že to je volba Evropské unie jako takové neintervenovat eh, vojensky v Syrii a v Iráku, to neznamená, to chci zdůraznit, že nemůžeme spoléhat na naše vlastní vojenské prostředky na jiných scénách, za jiných okolností a neznamená to, že se ne, neúčastníme globální koalice proti islámskému státu. Té se účastníme zvláště v Iráku a také částečně v Sýrii s různými doplňkovými prostředky, ne přímo vojenskou intervencí, zatím to tak zůstane, ale jak dobře víte, všechny členské státy se nějakým způsobem účastní koalice, některé členské státy jsou velice aktivní z vojenského hlediska, jiné se zaměřují na dodávky nebo na výcvik. V mém dřívějším životě jsem se hodně snažila o prosazování toho evropského rámce pro různé činnosti a to platí e, nadále. Máme závěry Rady z 15. srpna e, loňského roku, podle kterých všechny členské státy vlastně měly dány určitý společný rámec, kde jsme e, vlastně vítali společný příspěvek členských států v boji i ve vojenském boji proti islámském státu. Ty závěry stále platí. Pokud jde o vojenskou koordinaci činností, které vyvíjejí eh, některé členské státy na tomto poli, to eh, nemůže dělat Evropská unie, protože toto probíhá v rámci širší koalice, není to koalice jenom členských států EU, je to vlastně celosvětová koalice, kde jsou další USA, Austrálie, Kanada, další zúčastněné státy a bylo by nevhodné, aby Evropská unie koordinovala vojenskou činnost globální koalice, kde vlastně většina těch účastníků je ze zemí jiných než z EU. Jak víte, já eh, nikdy se nebojím koordinace, eh, a to ani v té vojenské oblasti, takže nebojte se, pokud bych to nepovažovala za nevhodné eh, v tomto kontextu a v tomto čase, tak samozřejmě jsem na to připravena. Já myslím, že k Sýrii už asi je to všechno. Ne, ještě tady je hodně k Turecku. Mé prohlášení e, zmínilo rovněž partnerství. Vy jste to, myslím, zmínil. E, tuto otázku. Partnerství s orgány státní moci a s lidem Turecka. E, E, nikdy to nebylo tak silné partnerství jako teď. Já vidím veškerou komplexnost a veškeré ty otazníky, které tady jsou e, ohledně dynamiky těch e, útoků a reakcí na ně. Řeknu, že to asi takhle. Jsem velmi znepokojena a myslím, že naše úloha by měla tkvít v tom, že bychom podporovali, že budeme podporovat za prvé ten Eh, proces voleb, aby dále pokračoval, aby se volby mohly konat 1. listopadu, tak jak je to naplánováno, v prostředí, které umožní skutečně eh, příslušnou eh, předvolební kampaň tak pokojnou, jak je jen možné a ne budeme přestávat v podporování eh, tureckých orgánů, všech politických stran v Turecku a tureckého lidu eh, v tom, aby se znovu zapojili eh, aktivně do mírového procesu v zemi. To je klíčové pro obyvatele země, pro občany Turecka, pro Turecko, pro celý region. Už se samozřejmě také diskutovalo o úloze Turecka v té uprchlické krizi s ministry a také na konferenci na vysoké úrovni eh, v Lucemburku minulý týden a tam samozřejmě bylo Turecko také přítomno a bylo to samozřejmě jedno z nejzásadnějších eh, témat eh, rady zde v Bruselu. Řeknu to asi takhle. Velmi dobře chápu Eh, ty různé eh, problémy a ten tlak eh, a v jednání s Tureckem ohledně řešení uprchlické krize. Je to společná výzva, to určitě ano. A jak jsme teď skončili diskuzi Syrii, ohledně Syrie, měli bychom velmi dbát na to, aby se zvýšil dialog a společná práce e, s Tureckem nejenom v oblasti řešení uprchlické krize, ale především možná, e, aby se povýšil ten dialog e, s Tureckem ohledně regionálních otázek obecně, protože Turecko je klíčovým aktérem v regionu a tady jde o to udržovat jakousi regionální rovnováhu a Turecko v tomto směru má obrovské E, slovo. A já od samého počátku svého mandátu eh, říkám, že je třeba znovu eh, započít s jednáním o eh, rozšíření. Jsou tady důležité otázky s Tureckem, o kterých bychom měli diskutovat. Z jejich pohledu je teď nejrelevantnější bezpečnostní situace, jak v zemi, tak v regionu. To je jistě těsně propojené. Úsilí v boji proti terorismu a syrská krize. Samozřejmě e, také z evropského e, zase pohledu je to liberalizace, ekonomická spolupráce, podnikatelské možnosti a tak dále. Ale nemůžeme se dívat na Turecko e, pouze jako na zemi, která je velmi Eh, klíčová eh, v oblasti eh, teda toho rozšíření, která je zajímavou zemí z tohoto hlediska, ale jako na klíčového aktéra v regionu ve všech možných aspektech. A ještě něco k té mm, východní cestě migrační ne, my tady neuvažujeme o nějakou o nějaké evropské misi Eh, která eh, by měla za cíl bojovat proti organizacím eh, těch pašeráků. My pracujeme na, vojensk, na policejní a justiční spolupráci, tu chceme rozšířit. Jsou tady otázky přistoupení celé řady zemí v regionu, to nám dává řadu nástrojů a řešení E, pozemních hranic a jejich ochrany je zase úplně jiným tématem než hranic vedoucích po moři. Takže opakuji, ne, e, chceme nějaké specifické mise a operace u Unie, e, ale chceme se odpíchnout od té již existující policejní a justiční spolupráce a myslíme si, že může být efektivní, pokud do ní vložíme dost energie. A teď k Libii. E, takže operace Sofia, Unifor, e, chci se s vámi podělit o jednu věc. Když jsem navrhla jméno Sofia, tak někdo řekl, no jo, ale to je ženské jméno a já jsem prostě přesvědčená, že i vojenská operace může nést ženské jméno. To je jenom taková poznámka na okraj. Za prvé, je to první usnesení Rady bezpečnosti, nebo jedná se o to první usnesení Rady bezpečnosti OSN, e, které se tímhle zabývalo, takže já nevím, jaké zmatení e, máte na mysli. E, já mluvím stále o tom prvním usnesení. Chtěla bych tady poděkovat eh, Spojenému království. Eh, to bylo excelentní práce, skvělá koordinace s dalšími členskými státy eh, Unie, jak členy Rady bezpečnosti, tak nečleny. Tady opravdu došlo k skutečné koordinaci uvnitř systému OSN mezi OSN a Unií. Za druhé, ne, neplánuje se žádná pozemní fáze této operace. Jak víte, tak ta operace má e, více různých fází. My se stále ještě nacházíme v první části té druhé fáze, e, v takové druhé etapě e, té druhé fáze, pak se teprve přejde ke třetí, ale neplánuje se pozemní operace v Libii, co se týče našich operačních plánů. Za třetí, méně zachráněných lidí. No, touto operací, která nemá za hlavní cíl záchranu lidských životů, ale spíš boj proti těm pašerákům. My jsme opravdu zachránili tisíce lidí, kromě těch, kteří byli zachráněni operací Frontexu. Search and Rescue. Ano, bylo teď zachráněno eh, hodně lidí. Myslím, že za těch posledních tři měsíce jsme zachránili více lidí než kdykoliv předtím, ale zároveň eh, je tady už určitý odstrašující efekt eh, v rámci této trasy jižní trasy a to je přesně to, čeho jsme chtěli dosáhnout. Zdali je to ta nejefektivnější cesta? No, nejefektivnější cesta by byla vyřešení eh, krize, dosažení toho, aby to byly libejské orgány, které by kontrolovaly hranici a aby prostě jsme měli efektivní partnery eh, v tuto chvíli a vzhledem k situaci, která je, tak je tato operace poměrně efektivním nástrojem a určitě eh, eh, nesnadňuje a komplikuje eh, situaci. Teď jak to řešit s finančními zdroji, zkomplikovat jej přístup k ním, musíme nějak začít. Zcela určitě ano a já vím, že už teď dochází k řadě zatčení, e, to e, je velmi zásadní a také jsme, e, vracím se k té operaci, získali řadu informací, takže ten odstrašující efekt tady opravdu hraje roli a život těch převaděčů je prostě obtížnější a je to ekonomicky méně výhodné a nakonec ono jde o určitý podnikatelský model z jejich strany, který, eh, proti kterému útočíme. Ještě eh, k Libii, ano, je opravdu pravda, že všichni chtějí eh, dohodu, ale pak je tady hodně moc různých ale. Problémem je, že toto je prostě poslední moment, kdy všechny strany, všechny aktéři mohou ještě pochopit, že ta ale e, jsou na všech možných stranách, e, že to, co leží na stole, je takovým vyváženým e, textem a že to může být začátek cesty jistě, že pokud se podaří eh, se na tomhle dohodnout, tak tady nenastane ráj na zemi od eh, prvního eh, dne. Situace bude i nadále komplikovaná, bezpečnostní situace v Tripoli především. Ale moje ale, pokud nějaké je, je toto pokud ti, kteří přijímají rozhodnutí, pokud ti, kteří mají politickou odpovědnost, začnou chápat, že teprve tím, že se zbaví některých těch svých ale, mohou zabránit tomu, aby se situace zhoršovala. Můj e, pocit je, že Libyjci jako národ, jako občané už tohodle všeho mají dost a že chtějí e, nějakou cestu e, ven. A v tomto směru může mezinárodní společenství učinit jenom část té práce. Hlavní odpovědnost leží na bedrech libijských politiků. My můžeme poskytovat jakousi podporu, my je můžeme jaksi doprovázet na této cestě, ale to rozhodnutí leží na bedrech libijských orgánů, libijských představitelů. Role regionálních aktérů, tak jak ji vnímám v posledních týdnech, je opravdu nesmírně konstruktivní, nesmírně pozitivní, ať už se jedná o Turecko, o Egypt, o Arabské Emiráty a my jenom doufáme, že tomu tak bude i nadále. Poslední dvě věc SS, DDR, ano, samozřejmě to také Eh, chceme nastavit, je to dlouhodobější věc, ale chceme na to myslet. Je tady celá řada věcí, které chceme dělat v Libii. Říkáme tomu trošičku méně i z bezpečnostních eh, důvodů, ale je tady celá eh, řada věcí, které pro, projednáváme s vysokým představitelem pro uprchlíky, s OSN, uvnitř země. Takže i v těchto obtížných časech Unie s Libií spolupracuje a aby se znovu nastavoval mírový proces na Blízkém východu. A to teda nebyl bod na programu ministrů e, zahraničí, ale Každopádně se soustředujeme na implementaci rozhodnutí, které jsme přijali v rámci kvarteta v New Yorku a stranám jsme navrhli určité konkrétní kroky v terénu na místě aby se prostě přerušil ten negativní tok Eh, aktivit a aby došlo k některých, některým pozitivním věcem na západním břehu a ve východním Jeruzalémě. Ovšem z bezpečnostní situace, která tam teď je, je těžké v tomto směru eh, posouvat věci ku předu. Mé hlavní, eh, co jsem řekla oběma stranám, je, že nemyslete si, že když se bezpečnostní situace zhoršuje, že se věci přeruší. Naopak je třeba toho dělat víc a k Bělorusku e, sankce a tak dále. To rozhodnutí o zrušení e, e, sankcí, no tak na to se samozřejmě stále myslí. Pro nás bylo důležité sledovat všechno kolem voleb v neděli budeme ještě čekat na to, až bude učiněno celé hodnocení. Rozhodnutí musí být přijato do konce října a také tomu tak bude. Jak jsem řekla, byla jsem v posledních týdnech eh, příjemně překvapena tím, že jsou na jedné straně propouštění političtí vězni a na straně druhé, že se volby odehrály v pokojné atmosféře, což samozřejmě neznamená, že všechno je v pořádku, ale budeme ještě čekat na eh, poslední hodnocení eh, konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. A samozřejmě je třeba uznávat ta pozitivní, ty pozitivní kroky a e, zároveň si uvědomovat také e, určitá omezení a nedostatky v tom e, rozvoji demokratického procesu. Ty také vnímáme. Předseda, děkuji vám. Ještě bych chtěla říct jednu věc, pokud mohu říct něco trochu osobnějšího. Myslím si, že to bylo prakticky e, před rokem, téměř na den, kdy jsem se s vámi e, setkala poprvé. E, chci říct, že si velice vážím této spolupráce, již roční spolupráce. Myslím, že jsme toho udělali spolu hodně. Hodně toho ještě zbývá, ale máme před sebou čtyři roky společné aktivity. Velice si vážím E, té spolupráce. Asi e, opravdu koordinujeme svou činnost mnohem lépe než se členskými státy. Každopádně e, ta spolupráce byla velice užitečná a dobrá a já vám za ní chci poděkovat. Thank you very much. I can agree with that. Děkuji, s tím mohu než souhlasit, milá Federico. Vždycky je ale prostor pro zlepšování, že? Takže v následujících dnech, týdnech a měsících budeme mít jistě možnost eh, tyto věci posunout všechny dál a ještě zlepšit naší spolupráci. Děkuji za všechny tyto informace a teď eh, je před námi to rozšířené předsednictvo, zasedání rozšířeného předsednictva. But